místo předsedy komise, vysoké představitelky, místo předsedky komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, náboženské svobody a kulturní rozmanitost. Prvním řečníkem je pan Kurkulas jménem tady za paní Ashton. Děkuji, pane předsedo, vážení členové Evropského parlamentu. Otázky které se řeší v návrhu směrnice, jsou rozumněté a e, dalekosáhlé a velmi důležité. Dovolte, abych jménem vysoké představitelky Katrin Eštonové mm, komentoval některé aspekty e, v dnešní diskusi. Evropská unie má e, v úmyslu hájit vnitřně i vnějšně Eh, principy, o které se tady opojíráme, respektování lidských práv, demokracie a právní stát. V červnu 2012 byla schválen strategický rámec EU v této oblasti a tím Evropská unie připomněla celému světu, že muži a ženy chtějí žít ve svobodě, důstojnosti, bezpečnosti, v demokratické společnosti, eh, při respektování lidských práv a právního státu. A eh, Tyto hodnoty jsou univerzální. První z výsledků této strategie z roku 2012 je schválení eh, vodítek EU o náboženské svobodě a kulturní rozmanitosti, tak jak se aplikuje ve vnější politice. Eh, tyto, tato vodítka jsou používána v delegacích, eh, ve vztazích s třetími zeměmi, bilaterálně i mm, multilaterálně a také v boji proti diskriminaci, netoleranci, nerespektování náboženské svobody a podobně. To vše se vyjadřuje také při respektování usnesení rezolucí OSN. Prohlášení z 20. září 2012 ze strany eh, místopředsedkyně komise a ze strany organizace islámské eh, spolupráce, Arabské ligy a africké organizace eh, apelují na mírovou spolupráci mezi náboženstvími a respektování náboženské svobody a náboženské tolerance. Také se zde odsuzuje jakékoliv propagování náboženské nesnášenlivosti a nenávisti Tyto eh, aspekty, těchto aspektů mm, zneužívá extremistické hnutí. Žádají se všichni političtí vůdci, ať už náboženštíci, nenáboženští, aby podporovali toleranci. Eh, jediná reakce na netoleranci je právě vyjádření tolerance, vyjádření touhy po dialogu tak jak to vyplývá z tohoto prohlášení. Eh, místo předsedkyně komise vysoká představitelka Katrin Eštonová eh, spolu s panem Lavrenidesem eh, na všech úrovních toto propagují, odsuzují náboženskou nesnášenlivost a diskriminaci a hájí náboženskou svobodu všude, kde eh, je to možné. Sama vysoká představitelka odsuzuje eh, násilí z náboženských důvodů a také jasně 27. března eh, odsoudila zabití civilistů na základě eh, národnosti či náboženství. Vyjadřuje své znepokojení, eh, že menšiny jsou velmi zranitelné a jsou často právě předmětem odvety. Vyjadřila také podporu úsilí Um, orgánům přechodu, které propagují uh, dialog a mírové iniciativy. Evropská unie se pouští do iniciativ uh, interkulturní a interreligiozní dialogu a uh, propagují vzájemné porozumění, také například v rámci UNESCO, Spojených národů a dalších procesech Podpisem eh, memorandu porozumění UNESCO v roce 2012 se rozvíjí další spolupráce. Sledují se společné cíle nejen proto, aby se upevňovala demokracie a lidská práva, aby se podporoval mír a trvale udržitelný rozvoj. Evropská unie jasně eh, podporuje mnohostranou spolupráci na těchto cílech. Eh, financování projektů UNESCO ze strany EU, například v oblasti vzdělávání, je tady velice důležité. Také jde o rozvoj kultury v dalších třetích zemích, zachování živého eh, kulturního dědictví v Jordánsku, v Egyptě, eh, také uchování syrského kulturního dědictví eh, jsou další důležité aspekty. Vzdělávání v duchu demokratické společnosti vzdělávání jako velice důležitá součást tohoto kulturního rámce EU je plně propagováno také e, kulturní rozmanitost, celoživotní vzdělávání a e, učení se spolužití jsou důležitými součástmi tohoto programu. Výchova pro občanství, pro trvalý udržitelný rozvoj do toho také spadají. Iniciativa UNESCO v této oblasti je velice důležitá. Považujeme kulturu za velice důležitou hybnou sílu pro rozvoj. Podpora pro kulturu je vlastně podporou pro rozvoj. Setkání v New Yorku a 5. v května eh, bude velice důležité pro další eh, diskusy eh, vazby mezi kulturou a rozvojem. EU je obhájcem rozmanitosti kulturních e, projevů. Přispíváme také k naplnění úmluvy UNESCO z roku 2005, e, což je důležitým cílem EU v našich vztazích s třetími zeměmi, kdy chceme podporovat e, kulturní rozvoj a uplatňování této úmluvy UNESCO pod vedením komisař, komisařky Vasiliu, také díky naší delegaci v Pekingu se právě Čína stává zajímavým příkladem, jak se využívá kultura v, demo, v diplomacii mezi lidmi. Eh, generální tajemník pan Pierre Dumois nedávno ve svém kanceláři jmenoval koordinátora pro tyto záležitosti, který eh, spolupracuje s členskými státy a také eh, podporuje spolupráci v těchto oblastech. Koordinátor EU eh, je aktivní při navazování kontaktů s celou řadou partnerů a velice se angažuje v těch kulturních projektech na světě. Iniciativa Více Evropy eh, podporovaná občanskou společností, také eh, aktivně združuje řadu partnerů. Združení EU e, kulturních e, institucí je také v popředí tohoto úsilí. Usnesení parlamentu oprávněně zdůrazňuje e, oprávněnost boje proti trestu smrti. Tady máme jasnou politiku, kdy žádáme zrušení trestu smrti všude, kde ještě platí. Je tady názor, že žádné odlišnosti v kulturách, v civilizacích nemůžou odůvodnit použití trestu smrti. Použití trestu smrti není možné, není odůvodnitelné v jakékoliv situaci a v jakékoliv zemi. Nikdy nepřestaneme zdůrazňovat v našem dialogu s třetími zeměmi nebo v, ve veřejné diplomacii, jak eh, krut jaký je tento typ trestu, jak nezvratný je tento typ trestu. Trest smrti zcela jasně e, ukazuje, že e, tato hrozná praxe není e, přijatelná v žádné situaci. Evropská unie sehrává velice důležitou úlohu při schválení usnesení o moratoriu na trest smrti. A v následných letech po valném schromáždění OSN chceme dále toto uplatňovat. Děkuji vám. Děkuji. Paní Janaku má slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat panu Kokolasovi, který dnes e, zastupuje vysokou představitelku, e, který tady přednesl velice kompletní seznam cílů, úkolů, eh, které sem patří mm, Můžeme mít různé vnímání náboženství, kultury, ale nikdy nemůžeme přijmout e, odůvodnění náboženstvím či kulturními odlišnostmi pro šíření nenávisti či netolerance. V některých zemích jsou skupiny lidí, menšiny, křesťanů, muslimů e, či jiné skupiny, které trpí, které jsou prohlásledovány. Celá řada takových případů existuje. Eh, dokonce i v rámci jednoho náboženství mohou být skupiny, které eh, trpí, eh, proti kterým je určitý agresivní přístup. A to přináší problémy my v Evropě chceme eh, respektovat eh, lidská práva, základní svobody, eh, také úmluvu Rady Evropy. Tady chceme spolupracovat, spolupracovat s dalšími zeměmi. Otázka zní, jakým způsobem může Evropská unie použít různé nástroje, které má k dispozici Eh, aby předložila svůj kulturní přístup eh, k politikám a aby přispěla eh, k vytvoření prostředí, které umožňuje spolužití při rozmanitosti a mm, nastolit cesty, které by mohly být uplatněny v celé řadě zemí. Evropská služba pro vnější činnost tady přispívá velmi významným dílem. E, e, právě kultura a vzdělávání jsou důležitými nástroji. V tomto smyslu musíme také zdůrazňovat velmi důležitý princip, kterým je rovnost mezi muži a ženami, tedy rovnost mezi pohlavími. Velice často se využívá tato otázka pro odůvodnění eh, nesnášenlivosti, ale nikde není možné přece najít skutečně platné odůvodnění pro netoleranci. A ještě dovolte přidat jednu poznámku, protože toto je mé poslední vystoupení v Evropském parlamentu. Já eh, z Evropského parlamentu již odejdu. A chci poděkovat eh, předsednictvu a všem kolegům eh, za spolupráci v tomto období a přeji si, abychom dále pokročili ve duchu demokracie a lepší budoucnosti. Děkuji. Pane předsedo, eh, dovolte mi se rozloučit s paní kolegyně Janaku nejenom proto, že řekla, že to je její poslední příspěvek v parlamentu, ale také proto, že byla otevřená a také přijímala příspěvky mojí frakce k jejím zprávám. Evropská unie je založená na principu svobody lidských eh, práv a právním státu a jsou to hodnoty, které je třeba prosazovat ve veškeré politické činnosti, zvláště pak eh, Eh, službě pro vnější činnost EU v multilaterálních organizacích v rámci mezinárodních umluv, umluv mezinárodního práva v multikulturním světě, kde žijeme, je vzájemná znalost kultury a vzájemný dialog naprosto nezbytný a důležitý, tak aby tyto hodnoty, tyto univerzální hodnoty mohly být podporovány a vznikal konsensus týkající se těchto hodnot. Protože také opravně existenci EU je třeba vystupovat proti xenofobii a extremismu. A jedna z největších výzev pro EU je právě toto v celosvětovém měřítku. Zhroucení Sovětského svazu neukončilo dějiny a náboženské, hospodářské, kulturní, sociální rozdíly. Eh, eh, se objevují a Máme zde dramatické příklady, například ze Středoafrické republiky, kde se za náboženskými eh, rozdíly skrývaly mnohem hlubší problémy. Také nesmíme ztrácet ze zřetele, že extremismus a terorismus eh, bývají založené eh, náboženským fanatismem, což považuje za nejhorší formu extremismu a má více obětí mimo Evropu než v Evropě. A muslimský fundamentalismus Eh, přinesl více muslimských obětí než v jiných eh, částech světa nebo náboženských skupinách. A nesmíme podporovat diskriminaci pod pláštíkem boje proti extremismu a terorismu. Eh, zmiňovaly se zde menšiny na Blízkém východě. Zde určitě jsou prorodné eh, útoky, které mají vést k tomu, aby lidé byli vyhnáni ze států, kde mají hluboké kořeny. Ale musíme zohlednit i souvislosti, eh, které umožňují takovýto postup. A tyto souvislosti právě poskruzují také většinové muslimy a proto se domnívám, že EU opravdu musí něco podniknout aby multilateralismus zde mohl působit. Musíme stát v čele v eh, rozšíření Rady bezpečnosti OSN e, a bojovat proti beztrestnosti. Eh, po desetiletí nebylo pronásledováno tolik křesťanů a nestalo se obětmi pronásledování jako v posledních letech. Smutným vyvrcholením je například pro následování v Pakistánu, Iráku a v Sýrii. V těchto zemích a zvláště v Sýrii a v Iráku eh, celé společenství křesťanů, které patří tam k nejstarším křesťanským společnostem, jsou de facto vyhubeni. A to je dopad chybné politiky západu, za kterou zodpovídáme i my. Proto žádám Evropskou unii, aby sebe sama chápala konečně jako ochranou moc eh, křesťanů a nechránila pouze agnostiky a ateisty, ale zvláště křesťany, kteří jsou bezbraní, pokud my jim tu ochranu neposkytneme. A co se týče bodu 30, bodu 30 se hovoří o principu vzájemné podmíněnosti a je zde vzýván správně, ale kde je tento princip vzájemné kondicionality nebo reciprocity, když pohlížíme na Turecko? Turecko nepronásleduje jenom křesťany ve vlastní zemi, ale podporuje ještě vražedné bandy v blízkém okolí, například na hranicích Sýrie a Turecka, které eh, likvidují arménské křesťanské eh, vesnice a Evropa tomu eh, přihlíží co tam Turecko dělá. Víme, že eh, už provedli eh, genocidu na Arménech a potom eh, to středisko krále Abdullaha, to je jenom takový pláštík, který nelze brát ve vidně vážně. Děkuji a dalším řečníkem je pan Preda. Děkuji, pane předsedo. během tohoto legislativního období jsem jsem eh, vždy obhajoval náboženské komunity v nejrůznějších zemích, eh, zvláště v našich eh, usneseních, o kterém vždycky diskutujeme ve čtvrtky odpoledne. Mnohokrát jsme museli odsoudit akty násilí proti náboženským mm, komunitám mm, bez ohledu na to, ať to byli křesťané, muslimové, eh, židé, buddhisté nebo jiné komunity. Členové těchto komunit mm, eh, neměli eh, žádná lidská, mm, upíraná lidská práva, jenom proto, že jsou členy nějaké náboženského společenství. Také jsme odsoudili mm, úsilí zničit některé kostely v určitých zemích. Tady budeme diskutovat o mém návrhu, tedy následování proti křesťanům v Pakistánu pro vůli zákonům o rouhání. Máme tady konkrétní reakce a je velmi důležité, abychom tady měli soudržnou, koherentní strategii našich kroků v Evropské unii, abychom mohli eh, zabránit šíření netolerance. A proto si myslíme, eh, eh, já a má kolegyně, Marieta, eh, že to je důležité, zvažujeme eh, tady eh, v zahraniční politiku Evropské unie ve světě kulturní a náboženské rozmanitosti. A stalo se to velice citlivou otázkou a rozdělilo to také hodně členy výboru pro zahraniční záležitosti. Přesto si myslím, že text, o kterém se bude hlasovat, nám umožní vrátit se zase k některým koncepcím v oblasti základních práv a že se učiní kroky, které budou jasné. Plné souhlasím eh, s kolegyní eh, Januaka, eh, že rozdíly, rozmanitost byla mnohdy využívána na globální úrovni jako záminka pro závažné porušování lidských práv. Je tu eh, stále více polarizace a konfliktu a extrémního eh, násilí. Eh, měli bychom se podívat na to, co se děje teď v Nigérii a pokusy nebo útoky na Budži eh, s mnoha obětmi, eh, víc než 15 eh, lidí přišlo o život. Od začátku tohoto roku po násilí, které tady iniciovaly určité skupiny, to je něco, co nemůžeme akceptovat. A naše strategie musí být konsistentní a rozhodná. Systematicky musíme zdůrazňovat, že netolerantní interpretace jakéhokoliv náboženského přesvědčení, která bude násilné, Toto všechno není v souladu s hodnotami Evropské unie a s univerzální povahou lidských práv. Děkuji. A další řečnici je paní Lubčeva. Господин председател, подкрепям резолюцията относно... Под podporuji eh, usnesení, které eh, se týká zahraniční politiky Evropské unie. Mm, jde o eh, kulturní rozmanitost. Jsme tu zástupci různých politických skupin, ale také zástupci občanů Evropské unie. A jako takový máme mít společné principy, na kterých budeme zakládat naše vztahy s ostatním světem. Evropská unie zastupuje země s různými kulturními pozadím a identitami a hodnotami a jsme zodpovědní odpovědnost, protože musíme provazovat zahraniční politiku, která nebude porušovat svrchovanost těchto zemí a států a která bude ochraňovat lidská práva. V tomto smyslu Ehm, bereme také v potaz kulturní rozmanitost a rozdíly. Kulturní a náboženské rozdíly eh, jsou někdy zdrojem napětí a konfliktů. A toto by nemělo dále pokračovat. Ehm, než budeme, než spíše mluvit o tolerancích, bychom měli mluvit o, tady se mluvíme také o xenofobii a toto všechno jsou eh, jevy, eh, které ehm, ne, nejsou známy jenom v Evropě. Setkávali jsme se s ním mnohokrát a měli bychom předávat naše zkušenosti těm, kteří stojí před stejnými riziky. A e, proto zahraniční politika, potřeba správné zahraniční politiky by měla být založena na e, stabilní demokracii, mezinárodní spolupráci a ochotě pustit se do konstruktivních e, řešení těchto otázek. Evropská unie by neměla Eh, přestat v eh, podpoře diverzitě eh, a měly se dále rozvíjet demokratické instituce po celém světě. Evropská zahraniční politika určuje vývoj klíčových regionů a to je také předurčující pro naši schopnost ochránit lidi, zajistit bezpečnost a další vývoj pro budoucí generace. To bude spolu utvářet naši budoucnost. A Mnozí podpořili eh, myšlenku zakotvenou v tomto usnesení. Máme mnoho prchlíků i eh, v Sýrii, máme te, známe extremismus a xenofobii. To je něco, co jsme ještě nepřekonali. A eh, v mé zemi, kde jsme měli příliv uprchlíků, tady eh, to vyvolalo reakce. Zmiňme eh, Ukrajinu. Tady vidíme dopad kulturních eh, rozdílů. Ochrana práv menšin je součástí celého problému. A proto bychom měli potvrdit naše evropská kritéria a mm, měli mm, bychom snažit nalézat dlouhodobá řešení, tak abychom zajistili interní externí bezpečnost. Děkuji. Děkuji. Dalším řečníkem je pan Gřib. Děkuji, pane předsedo. Evropský parlament má e, speciální úlohu a také sehrává důležitou úlohu v oblasti lidských práv, nediskriminaci, rovném zacházení e, ochrana žen a dětí a dalších zranitelných skupin před násilím. Velice důležitým aspektem je e, právo na náboženskou svobodu a na respektování kulturní eh, rozmanitosti. Máme také mm, výroční zprávu o eh, této oblasti. Je, stačí to? Ne, ukazuje se, že to nestačí, protože velice často v zemích, eh, se kterými udržujeme rozsáhlé vztahy, Eh, s kterými jsme například eh, podepsali partnerské či asociační eh, dohody, které dostávají různé podpory a různé další formy spolupráce také potřebují určité monitorování. Ukazují se také například projekty, jako je Open Doors, také například Severní Korea je zemí, kde se hodně pronásledují křesťané. Eh, Statisíce křesťanů eh, provozuje své náboženství eh, utajeně, ale jsou také další země, například Somálie, kde je řada problémů i když nynější vláda v Mogadišu se zdá být umarněná, umírněná, je celá řada míst, kde je tam třeba provádět křesťanské náboženství utajeně. Také Pakistán například má celou řadu záznamů o pronásledování křesťanů. Na podzim eh, loňského roku zhruba 90 křesťanů eh, bylo také zabito v Pešaváru. Eh, Středoafrická republika je také další zemí, kde jsou určitá rizika. My už jsme diskutovali o tom, co se tam odehrává. Koalice tam aplikuje násilí proti křesťanům. Podobná situace je také v Sýrii. Vnitřní konflikt tam eh, vyhání miliony lidí z domovů, ale musíme také eh, zmínit eh, členy aramejské menšiny, kteří hovoří jazykem ještě z doby Ježíše Krista a kteří jsou vlastně odsouzeni k vyhnutí. Všude ve světě zhruba 80 milionů křesťanských komunit je pronásledováno, ale také jiné náboženské menšiny eh, jsou pronásledovány a tento seznam stále narůstá. V nedávné době jsme měli eh, také náznaky, že také krymští tataři se přidávají na tento seznam. Dramatické situace eh, představují zabíjení lidí jen proto, že patří k jiné náboženské komunitě. Je, dochází také k poničení materiálních eh, kulturních hodnot. Děkuji. Děkuji. Dalším řečníkem je pan Howitt. Děkuji, pane předsedo. Um, ano, v pětiletém zasedání Evropského parlamentu se blíží ke konci. Eh, věnovali jsme vždycky se těmto diskuzím, snažili jsme se zohledňovat kulturní rozmanitost a, aniž bychom ohrozili soulad s základními lidskými právy. To byla výzva pro Evropu stejně tak jako pro celý svět. Ehm, jsou tady ehm, různé stanoviska v tomto. Ehm, doufám, že na to překonáme během hlasování. Měli bychom respektovat všechna náboženství. Toto je stanoveno v odstavci 16. A evropští konzervativci hlasovali proti zprávě na mluvilo se o ekonomických, kulturních, společenských právech a zítřejší hlasování to asi ukáže jak Německo, tak Velká Británie kritizovali, kritizovali koncepci multikulturalismu, koncepce, která eh, Evropa, kterou Evropa musí, nesmí podkopávat, ale dále utvářet. Také mi leží na srdci to, že ECR eh, pod vedením britských konzervativců eh, žádá o oddělené hlasování, to se jedná se o trest smrti. Oni, když to nepodpoří, to znamená, že to bude ostuda pro celosvětovou kampaň za odsouzení trestu smrti. Jsem potěšen eh, no, z odstavce 13. Eh, tady eh, se mluví o klauzuli o lidských právech do Evropské dohody o obchodu. Já vím, že to je výzva pro některé v tomto Evropském parlamentu a ve většině Týká se to většiny případů, kdy se jedná o lidská práva. Schopnost Evropy eh, bojovat proti pro následování náboženskému eh, musíme víc, víc eh, toto podpořit, tento boj. Pokud, pane předsedo, chci poděkovat všem těm, kteří, tak, kteří tady odcházejí a kteří opouštějí parlament, včetně paní Janaku. Doufám, že se někteří vrátí, ale doufám, že jsme odvedli dobrou práci za posledních pět let. Chci poděkovat organizacím pro lidská lidská práva a obhájcům lidských práv. Bylo mi privilegiem s nimi spolupracovat. Také minister zahraničí své zemi se snažil provozovat správnou zahraniční politiku, ale byl mnohdy eh, kritizován. Eh, snažili jsme se hledat cestu k lepšímu světu a morálka je něco, co bylo mým vodítkem. Není tady jenom jedna ideologie, jedno náboženství. Musíme správně rozlišovat mezi tím, co je správné a co není správné. Děkuji. A dalším řečníkem je pan Svensson, má tři minuty. Já efter 50 år i Děkuji vám, pane předsedo. Po 50 letech v politice, posledních pěti letech zde v Evropském parlamentu. Je to opravdu zvláštní a trochu smutný okamžik, kdy zde mohu mít poslední krátký projev. Jsem opravdu velice vděčný za to, že jsem zde mohl působit posledních pět let v Evropském parlamentu. Mně se jasně ukázalo, že zde máme parlament, který bojuje za lidská práva, základní práva. Velice často hovoříme o tom, že se Evropa musí podařit a většinou se jedná o hospodářský růst a já také plně respektuji tuto argumentaci, pane předsedo. Ale pokud zde něco je, co opravdu by mělo být speciálně důležité pro Evropskou unii, Evropský parlament, je to angažovanost za hodnotu, hodnoty demokracie a také naše zasazení se o to, aby každý člověk měl svoje práva eh, na, bez ohledu na to, jaká je národnosti náboženského vyznání. Každý člověk má nezadatelná práva. A to není něco, co lidem dávají vlády, to jsou práva, které prostě člověk má a která nesmějí být porušována. A Eh, je pravda, že zvláště křesťané bývají pronásledováni ve světě za svoje vyznání a mezinárodní organizace říká, že 80% těch, kdo jsou eh, celosvětové pronásledování, jsou pronásledováni na základě svého křesťanského vyznání. To samozřejmě neznamená, že bychom místo nich směli pronásledovat jiné, nicméně je to argument pro to, abychom to tematizovali. Nesmíme se bát toho ukazovat naše hodnoty, naší identitu také v souvislosti se svobodou projevu a podobně. Nepanuje nebo neexistuje zde monopolizace, nicméně musíme říci, že máme společnost, která má své kořeny v křesťanství, že se za to nestydíme a že se za také nestydíme o tom hovořit protože tato identita vlastních hodnot sem patří také tolerance a pochopení pro druhé. Já bych zde chtěl vyjádřit své nejniternější přání ve svém posledním projevu. A sice, že respekt vůči základním právům člověka má být nejvýznamnější cíl Evropského parlamentu i nadále. Děkuji vám za tento projev a není na jednu minutu pan Zala. Kolegové, naší úlohou není eh, jenom podpora různých náboženství, ale především svoboda eh, světonázoru a náboženství. Sekularismus neznamená ateismus, neznamená to ani to, že společnost má být eh, sekulární. Sekulární musí být stát. A to proto, aby zajišťoval svobodu pro všechny víry a pro všechny světonázory. Je povinností státu zabezpečit tuto svobodu a je věcí eh, občanské společnosti i občanů, už je to, jaké víry jsou. Stát musí být sekulární proto, aby zajistil eh, svobodu světonázoru, nikoli proto, aby dával přednost nějaké víře. To je hlavní obsah eh, idei tolerance. Úloha státu jako garanta svobody světonázoru musí být nástrojem zahraniční politiky EU. Obrana svobody pro všechna vyznání, ale také pro změnu vyznání. Eh, zdá se to být samozřejmé, ale není to samozřejmé ani u nás v Evropě pokusy zakotvit do ústavy mm, výlučně pouze například eh, křesťanské hodnoty, jako je tomu v maďarské ústavě, to je pro nás varování. Děkuji. Děkuji vám a dále má slovo pan Posed na tři minuty. Ähm, Existují dva zlé fenomény, s nimi jsme konfrontováni. Za prvé zneužívání náboženství a druhým fenoménem je pronásledování eh, religiozních osob a eh, pošlapávání svobody vyznání. K zneužití eh, náboženství dochází, když je náboženství instrumentalizováno pro ideologické účely, pro násilné a teroristické účely a když se jsou ve jménu náboženství zabíjení a pronásledování lidé. Bohužel zde není pouze islamismus, Máme zde fenomény, jako například eh, aktuální fenomén Putina, který ohrožuje Evropu, tváří se jako ochránce křesťanství, ale přitom je to agresor, který nedbá lidských práv a je to masový vrah, ale mnozí k němu vzlížejí jako k ochránci křesťanství. Máme zde ale i jiné fenomény a to je pro následování náboženství a zvlášť křesťanství jako náboženství a křesťanů v celosvětovém měřítku a proti tomu se musíme extra, eh, zásadně posadit, postavit, ať už eh, jde o jakékoliv porušování náboženských svobod kteréhokoliv eh, náboženství, ale přesto eh, odporuji panu Zalovi v listině základních práv se hovoří o křesťanských Eh, historii Evropy, ale je to mnohočetné. Podívejte se na Štrasburg a Štrasburskou katedrálu v centru Štrasburku a uvidíte, že eh, Evropa je ovlivněná křesťanstvím a jeho starším eh, bratrem židovstvím. A laicistický stát neznamená stát, který odřízne tyto kořeny, ale laicistický stát je stát, který nenutí občany k určité víře ale my jsme z 80% v Evropě křesťani. Máme tyto hluboké křesťanské kořeny a proto samozřejmě máme zvláštní závazek se zasazovat o nejvíce pronásledované náboženské společenství světa, a to jsou křesťané, aniž bychom zanedbávali ostatní. A pokud se zasazujeme o svobodu vyznání obecně, tak musíme také Eh, cíleně jako, eh, vystupovat jako mírová ochrana síla křesťanů, protože ke komu by se měli vztahovat, když ne k nám a kdo má skutečný zájem o svobodu vyznání, tak proti tomuto kurzu také nemůže být, protože kdo chrání jedno náboženství, jedno vyznání, chrání všechna ostatní. A kdo nerespektuje svoje vlastní vyznání, svoji vlastní víru a nestará se o svoje společenství, ten nebude mít pochopení ani pro ostatní. Ten nebude ani e, schopen utvářet mír, protože mu chybí ten houslový klíč, ten hudební sluch pro náboženství a jenom tehdy budeme moci náboženskou svobodu chránit. Děkuji. Děkuji, pan Mirský tady není, a proto požádám pana Kellyho. Uh, Děkuji, pane předsedo. I když už tady není přítomno mnoho poslanců, eh, přesto je toto téma velice důležité pro nás všechny. Svoboda náboženství a uznání kultury, eh, respektování obojího, to všechno je důležité zvláště v dnešní době kdy činíme pokrok jako z populace eh, světová. Každý čtvrteční, každý čtvrteční odpoledne jsme tomto tématu diskutovali, eh, o tom, kde existuje nespravedlnost po celém eh, světě. A jak říkal kolega eh, Preda, mluvili jsme, mluvili o tom také dnes odpoledne, zvláště o nespravedlnostem, kterým se, které jsou namířeny proti lidem Pakistánu. A jsou to velká, velké nespravedlnosti a stíhání proti křesťanů po celém světě. A my zvlášť v naší skupině, jak řekl kolega posled a ostatní, my bychom zvláště měli se e, těchto skupin zastat a tímto způsobem e, se zasadíme za svobodu pro všechna náboženství a i e, za ty, kteří nevěří v žádného boha, nemají náboženství. Toto je taky velmi důležité. A Rád bych v příštích pěti letech tohoto parlamentu zažil jednu věc, mm, abychom mm, udělali přeskum politiky, kterou máme a která se týká vývoje a podpory zemí, mm, a abychom podpořili dohody se zeměmi, které zaručí to, že náboženská svoboda bude v těchto zemích existovat, že bude se respektovat kulturní rozmanitost práva žen. A je skandální, když se podíváme, co se děje po celém eh, světě, jak se ženám upírají práva. A také konec s trestem smrti, eh, tak jak řekli mnozí kolegové. Děkuji, pane předsedo. Už nemám žádné, nemám žádné žádosti pro postup každý AI, tak bych předal slovo panu Kurkulasovi eh, na pár závěrečných poznámek. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych eh, poděkovat poslancům za eh, tuto konstruktivní výměnu názorů. Určitě řádně budeme analyzovat um, obsah tohoto usnesení a co se týče náboženských um, svobod bych chtěl říci následující. Samozřejmě ochrana um, náboženských svobod je velice důležitá, tak abychom se vyhnuli násilí vůči těmto náboženským společenstvím. To patří k nejvyšším prioritám uh, v hlavních směrech, uh, které jsem již uh, nastínil ve svých úvodních poznámkách. Paní Ashton a rada eh, zopakovali a eh, reagovali na eh, konkrétní případy porušování náboženských svobod a násilí vůči náboženským společenstvím, například v Iráku, v Iránu nebo prohlášení k Alexandrii, Pakistánu, Tunis, Tunisku. A také Syrii. Tam došlo k dramatické situaci. A historické a náboženské společenství, která tam existují celá staletí, byla o tímto vývojem ohrožena. Jak jsem řekl, návrh usnesení řádně proskoumáme a mohu souhlasit také s tím, co říkala paní Janaku. Evropská unie si nepřeje eh, tady uvalovat po svou politiku na ostatní. My jsme také pro náboženskou rozmanitost a multikulturalitu. Eh, kulturní rozmanitost patří přece eh, také k základním kamenům evropské stavby a tím k naší zahraniční politice. Než ukončím, tak bych ještě jednou chtěl poděkovat všem, všem poslancům a poslankyním kteří přispěli eh, k této diskuzi. Je to má poslední rozprava. Dnes váš bych chtěl poděkovat paní Janaku, protože eh, ta po celá léta přispívala k evropskému sjednocení. Eh, nechci teď vyjmenovávat všechny její úspěchy, to by byl velice dlouhý seznam, ale zvlášť bych chtěl vyzvednout poslední její krok, protože hrála velice důležitou roli při stanovování pravidel pro financování eh, politických stran a nadací na evropské úrovni. Jak jsem řekl ještě jednou, děkuji paní Janaku za eh, mnohé její příspěvky k evropskému procesu sjednocení. Eh, byla čtyři roky poslankyně a přeji do budoucna vše nejlepší. Děkuji panu Kruklasovi. Obdržel jsem ještě jeden návrh eh, usnesení, eh, kde končíme eh, tuto diskuzi. Tedy diskuze se uzavírá a hlasovat se bude zítra ve 12 hodin. Dámy a pánové, a další bod na pořadu jednání je zpráva pana Švába. Porušení právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže. Nejprve like ask... bych chtěl požádat pana Švába o slovo.